Dámy a pánové, pan Kramer si přesedl do sedadla pana Jařembovského a převzal jeho funkci. Řekl, že už eh, se spožďujeme, takže já ho budu poslouchat a zahájím naše jednání. Chtěl jsem poblahopřát španělským poslancům a poslankyním, ale žádné tady nevidím, takže spíše vyjádřím soudra, soustrast nizozemským kolegům a kolegyním v souvislosti s mistrovstvím světa. Ale to se ve sportu občas stává. Takže poprosím vás o přijetí pořadu jednání, který máte před sebou. Všichni souhlasí, ano, děkuji. A dále nás čeká schválení zápisu ze schůze 31. května a 1. června. Nikdo nemá žádné Námitky, dobrá, děkuji. Sociální dimenze vnitřního trhu v oblasti letectví, výměna názorů s komisí. Za komisi tady máme pana Bugalihované, pokud se nepletu. Máte slovo. Na cirka 10 minut a potom poslankyně a poslanci mohou vyjádřit komentář. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Asi si vzpomenete, že komise před parlamentem vystoupila už během přijímání eh, reformy třetího balíčku. Není zjevně slyšet tlumočení do angličtiny. Poprosím vás, abyste začal ještě jednou. Děkuji. Dobrá. Pane předsedo, asi si vzpomenete, že komise vystoupila v Evropském parlamentu při příležitosti reformy třetího balíčku k roku 2012 a představila celé panorama sociální dimenze vnitřního trhu v oblasti letectví. Soustředili jsme se tehdy na přímé dopady na leteckou dopravu, které bude mít vnitřní trh, aniž bychom se příliš eh, zásadně zabývali obecně ekonomickými dopady. Dostali jste dokument, který je výsledkem práce, která možná podle vašeho názoru probíhala příliš dlouho, nicméně to byl projekt velmi ambiciozní. Zaprvé chtěl předložit kvantitativní údaje týkající se zaměstnanosti a především rozvoje tohoto sektoru mezi rokem 1996 2007 a především se snažil předložit ale také kvalitativní analýzu hlavní práce a sociálních výzev, které stojí před vnitřním trhem v oblasti letectví. My si tedy uvědomujeme, že tento dokument má svá určitá omezení. Nebylo jednoduché získat informace, které máte před sebou, pocházejí z různých zdrojů. Získali jsme částečné údaje pouze a bylo potřeba následně a ještě provést další statistickou analýzu. A komise si tedy velmi dobře uvědomuje, že je potřeba tento dokument a tyto údaje aktualizovat a rychle také se snažíme získat a zapracovat údaje z komplementárních studií, tak abychom zapracovali do těchto údajů dopady hospodářské krize na tento sektor, protože ve stávajícím dokumentu jsme tyto dopady nemohli zohlednit. Přes tedy tyto omezení se nám zdá, že tento dokument snad eh, bude užitečný a děkujeme, pane předsedo, že jste ho dal na pořad jednání. Budeme tady čekat na rozpravu a doufáme, že i ve vašem výboru proběhne zajímavá důležitá diskuse k tomuto důležitému aspektu trhu v oblasti letectví. Takže jenom velice rychle čísla. Během tohoto období, které jsme sledovali v tomto sektoru letecké dopravy, tedy leteckých společností, došlo o zvýšení zaměstnanosti o 6 za rok. A to nám možná umožní dojít k prvním závěrům této první analýzy a to, že nedošlo na základě vytvoření vnitřního trhu ke snížení zaměstnanosti, ale spíše naopak. Máme nové trasy, máme nové operátory, zvýšily se objemy a, a jednotný trh v oblasti letectví nám umožnil nejenom stabilizaci, ale dokonce vytváření nových pracovních míst. Studie, které jsme provedli, ukazují, že existuje jasná korelace mezi rozvojem letecké dopravy a zvyšováním zaměstnanosti, vytvářením pracovních míst. Kromě toho jsme také konstatovali, že vnitřní trh měl určitý delokalizační efekt mezi jednotlivými členskými státy. Hlavním de, hlavní determinantou tohoto zeměpisného rozdělování je místo, odkud eh, letadlo vzlétá a kde tedy přistává. Co se všech služeb a jejich poskytování týče, tak je to vlastně velmi silně navázáno na místo, kde se poskytují ty služby a kde se vytváří pracovní místa. Jinými slovy tedy, ta daná osoba, která poskytuje tu službu, se nachází na stejném místě jako její příjemce, tedy jako pasažer. Letecká doprava je tedy vlastně službou, která skoro by se dalo trochu s trochou přehánky říci, že se poskytuje na blízko. Zaměstnanost v oblasti letectví celkově se dá říci, si vyvíjela jinak než v jiných sektorech. Byť určité množství profesí v oblasti letectví byly v podstatě převedeny na, eh, na venek. Jako třeba catering řeší se teďka dodavatelsky. Tedy, když se podíváme na tento sektor globálně, tak uvidíme, že to je právě objem přepravy, který vytváří zaměstnanost, která je stále ještě interní Přesto je třeba říci, že určité funkce byly převedeny a řeší se eh, dodavatelsky. Podívejme se na čísla ale. Když se podíváme na kvalitativní vývoj tohoto sektoru. Zatím jsme zaznamenali určité důležité dopady na to, jak funguje pracovní trh v tomto odvětví. Nejprve tedy pár slov o jednom důležitém prvku, který spočívá v navyšování produktivity, ale zároveň flexibility v tomto sektoru. Objem pracovních míst se vyvíjí pozitivně se zaváděním vnitřního trhu, ale na druhou stranu také dochází ke zcela zásadním změnám pracovních podmínek, což je propojeno se strukturálními změnami celého společe, celé ekonomiky, ale také nárůstem konkurence v celém odvětví a oblasti letectví, které je zároveň zase svázána s vytvářením vnitřního trhu. A kromě toho jsem říkal, že došlo k externalizaci celé řady služeb, třeba údržby Navíc se objevily nové ekonomické modely, jako třeba nízkonákladové společnosti. A obecně existuje větší touha po racionalizaci fungování leteckých společností. A to jsou všechno faktory, které zásadně změnily i strukturu zaměstnanosti. Takže tedy od roku 1997 do roku 2007 jsme se setkávali s velmi hlubokou restrukturalizací a zároveň převádění určitých funkcí na dodavatelská řešení. Zároveň se v tomto období zásadně zvýšila produktivita, to je třeba říci. Když se třeba podíváme na průměrný počet zaměstnanců, které jsme potřebovali k tomu, aby se převedlo převezlo tisíc pasažerů, tak tento počet se snížil o 36%, což znamená zásadní zvýšení produktivity. Další aspekt, který bych chtěl zmínit, jsou konkurenční tlaky a ty podle výzkumu vedly k navýšení flexibility. A to v podstatě platí pro celé toto odvětví, nejsou tam zásadní výjimky. Třeba když se podíváme na navýšení počtu eh, pracovních smluv na částečný úvazek, toto navýšení bylo poměrně zásadní. V tuto chvíli už se týká téměř 20 tisíc zaměstnanců v roce 2006, což je dvojnásobek toho, co byl v roce 1997. Další věc. dochází k posilování variabilních eh, odměn. To je tedy první věc, kterou jsem chtěl zmínit. Další věc. A výzvy vyplývající z přeshraniční zaměstnanosti. Já vím, že to není jenom záležitost, která se týká oblasti letectví, ale tento nadnárodní charakter zaměstnanosti je velice zajímavý. Jako i v jiných sektorech evropská sociální práva představují takový společný základ pro všechny členské státy a vzniká tím určitý rámec minimálních podmínek. Nicméně, Letecká doprava má určitá specifika, která vyplývají z důvodu bezpečnosti. A ty potom mají zásadní dopad na pracovní podmínky v tomto sektoru. Nicméně, přesto je třeba ještě konstatovat, že existují určitý, určité klíčové podmínky, které se stále určují na národní úrovni. A v tomto kontextu vlastně ten nadnárodní rozvoj takovéto hospodářské činnosti je také důležitý. A musíme ho vzít v úvahu, protože představuje určitou výzvu, minimálně pro toto odvětví. A myslím si, že to opravdu bylo takovým středobodem zájmu parlamentu, když jsme vyjednávali změnu nařízení, respektive třetího leteckého balíčku, který byl přijat v listopadu 2008 a jednalo se o nařízení 1008. Zabývali jsme se právě otázkou eh, té nadnárodní zaměstnanosti, protože celá tato otázka se kvůli nedávnému vývoji stále více komplikovala. Vytvoření jednotného vnitřního trhu v oblasti letectví mělo také dopad na evropskou povahu společnosti a na konsolidaci celého sektoru. Když se třeba podíváme na dohodu spojující a francouzské a nizozemské letecké společnosti a Iberia a Brits, britských aerolinek, tak vidíme, že vlastně eh, vznikají nízkonákladové společnosti, které jsou eh, jaksi více středové, více středné. A to má své dopady na zaměstnanost v tomto sektoru a na to, jak se rozvíjí. Takže vznikají tyto nadnárodní společnosti, které v podstatě mají sídlo v několika členských státech a zároveň mají zaměstnance, které jsou, kteří jsou buďto najímáni v různých zemích, anebo se tam objevuje určitý aspekt, se kterým se setkáváme i v jiných um, odvětvích služeb, které se poskytují takto nadnárodně. Podmínky práce a obecně zaměstnanecké podmínky v oblasti letectví se v zásadě stále ještě určují hlavně na národní úrovni. Důležité eh, standardy týkající se třeba minimálních platů anebo důchodu, pakliže tedy existují minimální platy, zastoupení zaměstnanců, v odborech a e, nebo podmínky třeba odstupného. To jsou všechno věci, které se určují víceméně na národní úrovni. Aby mohl vnitřní trh spravedlivě a řádně fungovat, tak potřebujeme určitý minimální sociální rámec, který by platil pro letectví, především pro uh, palubní personál. Rád bych připomněl směrnici o vysílání zaměstnanců, která zakládá určité záruky pro zaměstnance, kteří byli vysláni do jiného členského státu na dočasné bázi, tedy do státu, ve kterém běžně nepracují. A jde o to, aby byli s nimi, aby s nimi bylo zacházeno tak, jako s lidmi z toho státu, do kterého jsou vysíláni. Měli jsme tady k tomu také rozhodnutí ve kauzách Viking Line anebo Laval Evropského soudního dvora. Tyto společnosti měly problémy s prováděním této směrnice a měly také problémy uvést do souladu podstatě dvě kategorie základních práv, sociálních práv a práv vyplývajících z vnitřního trhu. My chceme reagovat na tyto těžkosti, pracujeme na tom a přijali jsme řadu opatření, které by měly zlepšit provádění toho, této důležité směrnice o vysílání pracovníků. Komise připravuje legislativní iniciativu na budoucnost a to respektive na příští rok a jejím cílem bude precizovat podmínky provádění směrnice o vysílání pracovníků. Další příklad je nařízení 180, 193 týkající se práva smluvního v rámci Říma 1 jeho cílem je zajistit, aby byly respektovány určité imperativy toho státu, ve kterém běžně tato osoba pracuje. Takže i toto je velmi důležitý vývoj, protože toto nařízení vlastně zohlední konkrétní podmínky mobilních pracovníků podle článku 8. Evropské instituce i národní instituce budou muset na tuto realizaci eh, tohoto právního aktu se dát velký pozor. Potom ještě jednu poslední věc, pokud mohu, pane předsedo, a to sociální dialog. jedním z rysů vnitřního trhu, především v oblasti letectví. Je potřeba sociálního dialogu, aby zde mohl opravdu vzniknout eh, evropský vnitřní trh v oblasti letectví. Existuje řada leteckých společností a jejich pracovníků, kteří využívají práv vyplývajících ze zmíněné směrnice, aby vytvořili příslušné rady pracujících, které zastupují všechny zaměstnance této skupiny. A v podstatě, že tyto rady musí být vytvářeny v těch jednotlivých státech, ve kterých fungují a tyto společnosti. A že je potřeba, tak v tuto chvíli v podstatě řízení a vedení těchto podniků musí konzultovat na té nadnárodní úrovni se svými zaměstnanci veškeré záležitosti, které by na ně mohly mít dopad. Především se to týká otázek restrukturalizace. Týká se to také řady rozvíjejících se podniků, které uzavírají tyto dohody, byť ještě v této oblasti neexistuje právní rámec. Proto podporujeme tedy vytváření těchto dohod, a to různými finančními iniciativami. Vytvořili jsme třeba pracovní skupinu, která by měla hodnotit, jak se to v tuto chvíli provádí, s tím, že nevylučujeme, že jednoho dne by se dokonce mohl vytvořit eh, určitý obční právní rámec, který by jakým se způsobem stanovil, jakým způsobem se budou tyto dohody přijímat a jak do nich budou zapojeni zaměstnanci. Obecně jenom nakonec můžeme konstatovat posílení sociálního dialogu Byla to velká výzva a zároveň ale velký úspěch. Doufáme, že dojde k posilování sociálního dialogu v celé oblasti letectví. S tím ale, že si pochopitelně uvědomujeme, že sociální dialog bude jenom tak efektivní, jak reprezentativní jsou strany, které se jej účastní. jeden důležitý příklad. Pracovní doba mobilních pracovníků eh, v eh, leteckém průmyslu byla součástí dohody, která vznikla eh, podle článku 155 smlouvy. Ta byla si myslím velmi významným příkladem toho, o čem jsem hovořil. To je pro tuto chvíli všechno, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Já jsem nechtěl jenom mechanicky vám tady odprezentovat jednotlivá data, protože stejně navíc je máte k dispozici a navíc je potřeba je aktualizovat. Já jsem se spíše snažil eh, jenom najít určité trendy a poukázat na určité kvalitativní aspekty, které mě připadly důležité, že by tedy měly zaznít v rámci této diskuse o eh, rozvoji tohoto vnitřního trhu v oblasti letectví. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo pan Groš za EPP, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na úvod bych rád poděkoval zástupci komise za jeho prezentaci, která byla celkem jasná. Pochopitelně jedná se o velice důležitou oblast, kterou dnes budeme řešit a myslím si, že otázky se týkají ne letecké dopravy, ale všeobecně dopravy, čili možná by bylo užitečné, abychom měli podobnou analýzu pro ostatní sektory dopravy, jako je silniční doprava, námořní doprava a tak podobně. Pochopitelně jednotný trh přináší určité výhody, ale i nevýhody. Stanovisko EPP je takové, že jakákoliv analýza dané situace by neměla vést k nějakým zavádějícím závěrům. Neměli bychom v, žádným, eh, v žádném případě snižovat eh, dopad a fungování vnitřního trhu. Skutečnost, že dochází k nárostu zaměstnanosti, je dobrá zpráva. Doufám, že to je věc, kterou můžeme maximálně vytěžit na jednotném trhu. Je důležité také, že dochází pouze k nárůstu počtu pracovních míst, ale jedná se o kvalita, kvalitnější pracovní místa. V některých případech máme nástroje, pomocí kterých můžeme měřit kvalitu pracovních míst, v některých případech tyto nástroje musíme ještě vytvořit. Je dobré podívat se na kapitolu přechodného období členských států, to znamená, jak členské státy převádějí stávající pravidla což je velice důležité v oblasti dopravy. Bylo by asi chyba, abychom otevírali trh, abychom regulovali určité sektory, ale eh, aby některé členské státy nenaplňovaly tyto podmínky, tato pravidla. V základě kontextu narůstajících eh, předpisů musíme školit eh, zaměstnance v oblasti dopravy, ať už se jedná o piloty, eh, lidi, kteří nakládají, vykládají dopravu a tak podobně. V dobách krize často máme nestálá pracovní místa a musíme si uvědomit, že právě další vzdělávání a školení sehrává zcela klíčovou úlohu v těchto dobách. Čili to je otázka pro komisi. Mě by zajímalo, zda budete například řešit eh, otázku pozemních služeb, které nakládají, vykládají zavazadla. Ten servisní eh, personál, to znamená, v některých případech se uplatňuje národní legislativa, ale pokud se podíváte na nějaká velká letiště, tak je patrné, že sociální a pracovně právní podmínky se velice odlišují i v rámci jednoho velkého letiště, čili to je další otázka, na kterou bych se rád zeptal komise. A teď třetí dotaz, který by se týkal nízko nákladových eh, leteckých společností, které často platí nízké platy, tak potom vidíme, že takové ty běžné tradiční letecké společnosti mají monopoly v Evropě je určitá snaha, abychom neměli státní monopoly, tak mě by zajímalo, zda náhodou nesouhlasíte s tím, že se vytváří určité soukromé monopoly v oblasti letecké dopravy, čili mě by zajímaly aliance, které vznikají i na národní, i nadnárodní úrovni a jaký dopad to má. Pomocí těchto aliancí můžeme skutečně naplňovat pravidla hospodářské soutěže, a nebo se odkláníme od jednoho typu monopolu eh, k dalšímu typu monopolu, monopolu nízkonákladových leteckých společností, což eh, v podstatě by šlo proti všem našim principům. Byl jsem vždy velice aktivní v eh, celé diskusi, která se týkala vysílání pracovníků do zahraničí, jaký dopad to má pro leteckou dopravu, včetně národní dopravy, národních letů. Jako členové Evropského parlamentu Celá řada z nás odpovídá na nejrůznější otázky. Například lidé se ptají, eh, jsem z dané země, pracuji pro společnost v jiné zemi, tak jaká pravidla se v mém případě uplatňují? Pravidla země A, anebo jsou to pravidla vyplývající ze směrnice pro vysílání pracovníků? Eh, například, eh, jaký dohled potom je uplatňován v případě naplňování pracovně právních podmínek? Směrnice o vysílání pracovníků se uplatňuje, nicméně tady nemáme žádné mechanismy kontroly, čili nemůžeme monitorovat určité nedostatky, které vznikají. To jsou hlavní otázky, které bych rád položil komisi. Děkuji, pana alkadraji. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval zástupci komise za nejen úvod, ale za celou zprávu. Já si myslím, že tato zpráva je velice dobrým přehledem dané situace, ale pochopitelně vzniká celá řada otázek. Nemáme k dispozici veškerá data a myslím si, že v tomto bodě je důležité, aby komise zajistila, abychom v budoucnosti měli k dispozici veškeré statistiky. Správné statistiky nehovořím pouze o tomto případě, ale o, i o jiných oblastech dopravy. Čili statistické údaje jsou neustálým problémem a těžko potom můžeme činit obecné závěry. Uvádí se, že se zvýšil počet pracovních míst v daném sektoru, došlo k rychlému růstu daného sektoru. Například eh, v Nizozemí došlo k velkému nárůstu i pasažerů 40 ale pochopitelně jsou tady rozdíly mezi členskými státy. V některých zemích došlo ke snížení, v některých zemích došlo k rychlému nárůstu. A jak zástupce komise zdůraznil ve svém úvodu, zaznamenali jsme také nárůst flexibility, eh, zdvojnásobil se počet krátkodobých smluv, a také bych chtěl vidět jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými subsektory, například eh, otázka eh, zavazadel, nakládání se zavazadly. Máme eh, o 40 více pasažérů, to znamená, že se musí zvýšit jistým způsobem produktivita v této oblasti. Nicméně mám určité obavy, že se zvyšuje také velký tlak na pracovníky, zvyšuje se právě i z tohoto hlediska tlak na jejich flexibilitu a právě v oblasti zavazadel eh, jsme možná dosáhli určitých rozumných eh, mezí, čili to má asi i negativní dopad na dané pracovníky. Co se týče údržby letadel, tady nemáme příliš mnoho informací. Říkám si, zda právě oblast údržby také eh, nepodlehá subdodavatelským službám mimo Evropskou unii. To by mohla být eh, určitá možnost, není to ve vašem dokumentu, rád bych slyšela, za to můžete potvrdit. Dále jsou to eh, pracovníci v oblasti letecké eh, dopravy, dispečeři, musí být vysoce kvalifikovaní. Opět nemáme přehled o tom, jaký dopad budou mít nové reformy v oblasti letecké dopravy na tyto pracovníky, například Cezar, Galileo a tak podobně, jednotné evropské nebe, čili jaký dopad tyto, eh, tyto reformy budou mít na tyto pracovníky. Další dotaz se týká sociálních eh, standardů. Co bychom měli uplatňovat vůči nadnárodním leteckým společnostem? Je tady velké riziko pokřivení hospodářské soutěže. Pokud letecké společnosti budou mít eh, své sídlo v levném státě, tak eh, to nese určitá rizika sociálního dumpingu, také bezpečnostní rizika, nízké platy a tak dále. To je celá řada otázek a rád bych slyšel vaše odpovědi. Také jste zdůraznil důležitost sociálního dialogu v oblasti leteckých společností. Určitě všichni podporujeme takovýto dialog, nicméně zároveň se mi nezdá, že byste také navrhoval, aby vznikl nějaký organizační rámec v rámci celé Evropské unie. Mám pocit, že takovýto organizační rámec sociálního dialogu neexistuje. Také bych tedy pozbudil komise, aby zlepšila situaci. Také bychom mohli vytvořit určitý právní rámec, jak jste naznačila, abychom mohli lépe legalizovat nejrůznější typy sociálního dialogu a já si myslím, že by to měla být eh, hlavní priorita, na kterou bychom se měli zaměřit. Další věc, mě by zajímaly eh, veškeré iniciativy komise, které chce podniknout v oblasti v, daž, v oblastech, v jiných oblastech, než legislativa byla přijata. To znamená co chcete dělat v případě sociálních eh, předpisů v oblasti letectví? Děkuji a za liberály paní Meissner. Děkuji komisi za její výklad. Já bych se také chtěla zeptat na celou řadu věcí, Mám řadu otázek, které se týkají vnitřního trhu. Myslím si, že je to skvělý nápad, že to byla skvělá evropská myšlenka, musíme to podpořit, doufejme, že to bude fungovat a že tento trh bude mít sociální rozměr. V Německu říkáme, že trh musí být tvořen na zásadě E, zásad tržní ekonomiky, což je dobré, ale také v něm musí panovat konkrétní sociální podmínky. Takže zde mám jednu konkrétní otázku. Hovořili jsme o kontrolorech a jak to s nimi vypadá. Dále, pokud jde o bezpečnost, hodně se hovořilo o platech těch, kteří provádějí fyzické prohlídky, tedy ti, kteří stojí u bezpečnostních brán a kteří tedy kontrolují osoby a zavazla. Zdá se, že tato místa nejsou příliš dobře placena. A kdyby platy byly zvýšeny, tak by se to mohlo odrazit na cenách letenek, které by se zvýšily. Jakým způsobem to tedy lze vyřešit? Dále, za posledních 30 let se ceny zvýšily dvakrát, šly z 10 na 20 A já bych se chtěla zeptat, proč je tam nárůst žen? Možná, že by takoví pracovníci chtěli mít eh, stále zaměstnání, stálý pracovní poměr. Také se změnily smlouvy a jejich podmínky. Nyní jsou smlouvy uzavírány na kratší dobu a pracovníci si původně přáli něco jiného, představovali si něco jiného, i když již určitou dobu s takovýmto podnikem pracují a zdá se, že je to nejlepší způsob pro vytvoření pracovních míst. Taky jste hovořili o odpovědnosti každého státu, kterou má a týká se to sociálních podmínek. musíme zajistit, aby například Španěl, který bude pracovat v Itálii, tak aby byly dodržována jeho sociální práva. Musíme také zjistit, jaká pravidla se uplatňují. Předtím se uplatňoval otevřený způsob pro koordinaci, nebyly zde, nebylo zde tolik zákonů jako v jiných odvětvích a nyní je těžké to porovnávat. Pokud jde o celoživotní vzdělávání, já si myslím, že zaměstnanost a jeho sociální rozměr musí poskytnout více příležitostí pro vzdělávání. Lidé musí mít možnost využít těchto podmínek. Co si o to myslíte? ich bedanke mich auch für den Bericht. Äh, die Frage des Sozial Děkuji komisi za prezentaci. Otázka sociální Evropy je pro Evropskou unii základem. Na začátku šlo pouze o hospodářskou unii. Ta se poté vyvíjela a nyní nám něco chybí. A chybí to zde také v tomto odvětví. Odvětví, které umožňuje mnoha vylepšení. vylepšení nejenom z hospodářského hlediska, ale i ze sociálního hlediska. To musí umožnit jednotný trh. Evropská unie se musí postarat také o dodržování norem. Nemůže vytvářet pouze pravidla. Například, když eh, v určitém místě Evropské unie dojde ke spoždění, dále letadlo přiletí na jiné místo a přiletíš se spožděním, to všechno má dopad na personál. Dále, například když eh, eh, jde o letušky a spoždění letadel, tak se ještě nic tak hrozného neděle. Pokud jde o pilota, tak je to horší, takže se jedná o zneužívání v tomto oboru. Dále. Otázka bezpečnosti. Velice důležitá je účinnost. Je pravda, že se platí nižší plat a za tento nižší plat nedostanu kvalifikovanější zaměstnance. A bezpečnost je poté ohrožena těmito platy, které jsou typické pro sociální dumping. Na druhou stranu se vypracovávají hloupá bezpečnostní pravidla, jako ta, která se týkají tekutin, ale nic se neděje s platy. Co komise může udělat, aby nedocházelo k takovýmto situacím a podvodům. Dále, mezi sociálními aspekty také najdeme zdravotní pojištění. V Německu byla předložena celá řada zpráv, které dokazují, že vzduch, který dýcháme v leteckých kabinách, tak může způsobit rakovinu. A to nám nezdělili evropské instituce. Nýbrž to byli piloti, kteří požádali vědce a lékaře, aby učinili určitá měření a bylo zjištěno, že v některých kabinách je vzduch velmi znečištěn, což má také dopad na cestující, ale především na zaměstnance. Tyto problémy jsou známy již mnoho let. Ale již mnoho let čekáme na nějakou odpověď. Takže pokud víme, že tam ten problém je a nic se nedělá, nic se nemění, tak eh, proč? Jsou tyto zprávy pravdivé nebo ne, ale každopádně se musí přijmout určité opatření, protože je ohroženo zdraví všech těchto lidí. Dále, nízkonákladové společnosti. Máme zde například společnost EasyJet, abych vám dal konkrétní příklad. Tato společnost lítá ze Schönefeldu do Bruselu. Mnoho zaměstnanců také zde v parlamentu si stěžují na to, že tyto lety jsou občas zrušeny eh, krátce před odletem. Občas se vrací cena za letenku, občas ne. Všechno záleží na tom, jak to odargumentují, záleží to na podmínkách. Ale tím chci říci, že tyto společnosti necítí žádnou odpovědnost vůči svým cestujícím. ale hovoříme zde i o pracovních podmínkách. A někdo, kdo nebere zcela vážně svoje klienty, svoje cestující, tak eh, jaký postoj má potom k eh, zaměstnancům? Um, Paní Foster, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tyto smlouvy jsou velmi často komplexní a pouštíme se eh, na poměrně tenký let. Je to celé velmi složité. Já tuto zprávu v každém případě vítám. Přestože jste měli problémy sebrat údaje za poslední deset let, přesto mám pocit, že to poměrně slušně zhrnuje vývoje, ke kterým dospělo v tomto odvětví. Ráda bych se ale vyjádřila k pár bodům, třeba jednotlivé aliance a podobné vývoje v tomto odvětví. Asi víte, já jsem tedy skoro jediná tady, která pracovala téměř 20 let v první linii v tomto odvětví. Pracovala jsem v tomto odvětví v době, kdy fungovaly v podstatě jenom vlajkové letecké společnosti a čártry. Tehdy se lítalo hlavně do Španělska. Situace se velmi změnila a vyvinula létat teď e, nemohou už jen bohatí, ale je to v podstatě typ dopravy, který používá téměř každý, ať už za prací anebo na dovolenou, což je určitě dobře. Možná si vzpomenete na zprávu týkající se aliancí. Týkalo se to celosvětový výzev pro jednotný evropský trh. Bylo to před pár lety. A tam se rozhodlo, že aliance fungují a že aliance jsou dobré, protože řada malých regionálních leteckých společností uzavřela aliance s velkými leteckými společnostmi a umožnila vlastně přípoje na velké lety, což umožnilo udržet zaměstnanost. Já jsem pracovala na Heathrow, což je obrovský hub a i tam jsme záviseli na dobrém propojení s regionálními letištmi. Ta musela zůstat otevřená, jinak by lidé nelítali tolik ani z Londýna, takže takovéto aliance velmi podporuji. Potom ještě další věc, která se e, týká pracovních podmínek a smluv. Ptám se komise, kterým směrem se ubírá vývoj. Vy jste zmínili řadu zpráv a legislativních zpráv, které už prošly celým systémem, třeba týkajících se mobilních pracovníků, ale když se podívám na jednotlivé aerolinky, tak mám pocit, že se příliš neliší od dalších odvětví, od dalších sektorů. Pokud bych chtěla pracovat v Německu nebo v Americe pro firmu, která třeba bude britská, ale která má v té zemi ceřinou společnost, tak velmi často vás, naujmo, vás najmou za lokálních podmínek. A nemá to nic společného s podmínkami z vaší mateřské země. Takže třeba když jste hovořili o Air France a KLM, pokud já, si uvě, pokud já vím, tak a v rámci této aliance ti, kteří pracovali pro KLM, dále pracují pro KLM a to tež platí pro Air France. Možná, že tam bude trochu více flexibility v oblasti údržby, ale jinak si myslím, že jsou poměrně odděleny tyto společnosti. Asi tam problém nebude. Uh, Otázka z mého pohledu ale je, jestli se rozhodneme pro legislativní řešení pro to, jak tyto firmy mají fungovat. My jsme v podstatě umožnili zastavit státní podporu a těmto společnostem. To jsou normální akciové společnosti. A já mám pocit, že máme slušnou legislativu, která funguje pro akciové společnosti jinde a členské státy jsou přece zodpovědné za zajišťování minimální mzdy. Já mám pocit, že prostě přistupujeme k tomuto sektoru jinak než k ostatním a trochu mi to leží na srdci. Ano, určitě je zajímavé se o tom pobavit. Ještě předtím, než skončím, pane předsedo, tak ještě jednu připomínku. Vy jste hovořili o harmonizaci. možné harmonizaci pracovních podmínek eh, palubního personálu a zmínil jste bezpečnost, což je klíčové slovo. Nicméně máme Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví, kterou jsme podporovali. A snažili se harmonizovat třeba licence pilotů a byly tam s tím problémy. Kdo to třeba bude rozhodovat? Palubní personál My si uvědomujeme, že v této oblasti existuje velký problém v EASE, e, protože někdo si myslí, že by třeba bylo skvělé, aby palubní zaměstnanci měli každý rok lékařskou prohlídku, ale to přece vůbec není otázka bezpečnosti. Prostě e, jsou to normální zaměstnanci jako každý jiný. A kdyby musel zaměstnanec každý rok toho zaměst, tedy zaměstnavatel každý rok toho zaměstnance prostě pustit jeden den z práce a poslat ho k lékaři, tak jsou to obrovské náklady. Piloti mají lékařské prohlídky každého půl roku, protože to je nezbytné pro jejich práci, ale u letušek si myslím, že to nutně není takový předpoklad. Takže obecně řečeno, vítám tento dokument, vítám dokument, který připravíte příští rok už takto dopředu, ale myslím si, že bych si dala veliký pozor v této oblasti a přistupovala k tomu obezřetně, tak abychom to nepřehnali. A doufám, že Evropská komise nepředloží návrhy nařízení anebo směrnic, které by znemožnili globální konkurenceschopnost evropských leteckých společností, protože to prostě není jenom o útocích v New Yorku anebo v Londýně anebo o, o sopečném prachu. Prostě to je průmysl, který vydělává miliony a který zaměstnává mili- tisíce lidí. Je prostě potřeba, abychom zajistili bezpečnost. Ano, v této oblasti je potřeba regulovat, ale zároveň chceme, aby naše letecké společnosti byly schopny eh, spravedlivě konkurovat eh, v globálním měřítku. Děkuji. Děkuji. Nikdo jiný se nehlásil slovo, takže si vezmu slovo já, pokud mohu. Chtěl bych především poděkovat komisi za dnešní prezentaci. Zdá se mně, že ta, v této prezentaci zazněly pocity mnohých z nás. týkajících se vývoje tohoto ovětví za poslední roky. Někteří z nás byli v parlamentu už když jsme přijímali první nebo druhý balíček Viděli jsme to od samého začátku. Paní Foster má pravdu v tom, že na samém začátku jsme v podstatě bojovali proti státním podporám vlajkovým leteckým společnostem. Protože na jejich základě se v podstatě letectví stávalo velmi elitním odvětvím poskytujícím služby elitním součástem veřejnosti. Ale otázka je, jestli jsme se náhodou nedopracovali do druhého extrému, nebo alespoň přehoupli směrem k tomu druhému extrému. Já chápu a beru, že liberalizace byla ve prospěch cestující veřejnosti a že následně lidé si nyní mohou dovolit létat, když v minulosti nemohli. Na druhou stranu máme spoustu ekologů, kteří řeknou, že toto je právě pro planetu katastrofa. To je argument, který jsme mnohokrát zaslechli. Já mám pocit, že liberalizace byla ku prospěchu leteckých společností a soukromých společností. Zdá se, že obecně ale z toho měli daleko menší prospěch pracující. Já akceptuji to, že se zvýšila zaměstnanost, ale myslím si, že když někdo říká, že liberalizace nám vytvořila více pracovních míst, tak je potřeba k tomuto tvrzení přistupovat velmi, velmi opatrně. V Tudorovské Anglii se vybudovala kanalizace, to, nut, to vytvořilo více pracovních míst, ale nebyla to zrovna pracovní místa, ze kterých by v té době ti lidé byli příliš nadšení. Je potřeba se zabývat i kvalitou pracovních míst, která v letectví máme a vytváříme. A já mám pocit, že v liberalizačním balíčku nebo v rámci liberalizačního balíčku se nezvýšila kvalita pracovních míst tolik jako jejich počet. Zdá se mi, že počet kvalitních pracovních míst se ještě snižuje. Má otázka tedy zní, jestli liberalizace byla ku prospěchu pracující, pracujících. Ano, liberalizace nám dala Ryanair a EasyJet a někteří lidé říkají, no podívejte se na tyto společnosti, zjevně liberalizace nefungovala. To já neříkám, ale říkám, že na druhou stranu liberalizace také jde ruku v ruce se snížení kvality služeb etablovaných leteckých společností, vlajkových. Podívejte se třeba na Aer Lingus, na stávající služby a služby předtím, než vznikl Ryanair. V podstatě Aer Lingus se v řadě věcí od eh, Ryanairu nějak neliší. Snížily se platy, zvýšil se, zvýšila se náročnost a zhoršila se kvalita služeb. Kromě toho, liberalizace také vedla k opravdu rekordnímu počtu nově vznikajících leteckých společností. Ale kromě toho nám také dala rekordní počet zbankrotovaných leteckých společností. Liberalizace nám dala na jednu stranu daleko více letů, ale na druhou stranu také daleko více letadel, která nelítají. vznikla situace, kdy máme novou generaci 737 Boeingu, které už vlastně nikdo nepotřebuje. A rozebírají se na díly. Takže já myslím, že to je takový trochu dvojsečný, taková dvojsečná zbraň. Já bych tedy rád, aby v další fázi jsme se daleko více soustředovali na sociální aspekty a na to, jak liberalizace ovlivnila pracující. Ano, my bereme, že se obecně zvýšil počet pracovních míst, ale kolik ti to lidé vydělávají ve srovnávání s tím, co vydělávali předtím. Za jakých podmínek pracují ve srovnání s minulostí? A jakou kvalitu služeb dostávají cestující ve srovnání s minulostí? Byl bych tedy rád, abyste nám v podstatě řekli, k jakému pokroku dochází a docházet má. Je to dobrý začátek, ale co máme udělat proto, abychom se dopracovali ke zprávě, která bude pokrývat v podstatě celý vnitřní trh a jeho liberalizaci, včetně těch bodů, které jsem právě zmínil. Máte znova slovo komise. Merci, merci. Děkuji pane předsedo. Je jasné, a možná, že bych se vrátil k prvním slovům pana Groče. Zřejmě jsou zde problémy s tlumočením. Takže, pane předsedo, já bych se chtěl vrátit Eh, ne, nefunguje to? Dobrá, nyní? Už, už to funguje nyní? Skvěle. Takže já bych se rád vrátil, pane předsedo, k vašim slovům a také k tomu, co řekl pan Groš. Liberalizace. Ano, určitě. Musíme v tom pokračovat. Nesmíme to spochybňovat. Je Eh, to také důležité a také další zprávy, které byly vypracovány, ukazují, že toto odvětví je zcela elitní, protože je uzavřené. Má to velmi pozitivní účinky na spotřebitele. Není to tak negativní pro zaměstnance, jak by to mohlo být, nebo jak to někdo bylo prezentováno, ale nebylo toho dosaženo, protože liberalizace jde ruku v ruce s, kon, s normami a bezpečností. Otázka pracovních míst v leteckém odvětví šla do současné doby ruku v ruce s bezpečností. My jsme dosáhli rovnováhy, si myslím, mezi liberalizací a rozvojem technických pravidel, tak si myslím, že tato rovnováha je dobrá. Není skvělá, musíme na ní ještě pracovat, musíme to ještě vylepšovat, ale určitá rovnováha zde je. Takže pan Groš mi položil velmi konkrétní otázku. Jednalo se o pomoc při přestupech. My jsme již zahájili práci v této oblasti. My jsme připravili směrnici týkající se asistence při mezipřistání. Měla by být hotová na konci tohoto roku či na začátku příštího. Všechny aspekty tohoto jsou zkoumány a my také vedeme konzultace se všemi zainteresovanými stranami. My jsme také zahájili veřejné konzultace na internetu, na našich stránkách od prosince do února byla tato veřejná konzultace k dispozici a na konci roku by měly být zveřejněny výsledky. Na konci roku 2010, na začátku příštího roku, by měl být také zorganizován workshop a bude zde také balíček eh, legislativních návrhů, které se, který se bude týkat eh, eh, letišť. Bude to ve druhém pololetí roku 2011 připraveno. Vypracujeme sdělení, které se bude týkat akčního plánu letišť a budeme mít také legislativní návrhy, konkrétně tři návrhy, z nichž jeden legislativní návrh se bude týkat pomoci či asistence při mezipřistání. Takže věci jsou v pohybu, my na tento aspekt nezapomínáme a tím také odpovím panu Kadravikovi, který měl velmi podobnou otázku. Jestli bychom měli mít radost z konsolidace v tomto odvětví, nebo jestli bychom jim měli být znepokojeni. Hovořil zde o státním monopolu versus soukromém monopolu. Ano, já si myslím, že ano, že ke konsolidaci v odvětví došlo, my jsme to již viděli, jako v případě Air France KLM, British Airways Iberia, či v případě Lufthansa SN Airlines, takže věci se vyvíjejí. všechny aliance prošly testem konkurenceschopnosti v Evropě, ale také ve Spojených státech. Já si myslím, že v tomto stádiu, tak jak dnes fungují, tak fungují dobře a neměli bychom být znepokojeni, pokud jde o jejich konkurenceschopnost. Všechno se vyvíjí a my také jsme pokročili od zcela od zavřeného trhu k trhu zcela otevřenému. Jsou zde zcela nová pravidla na tomto trhu. A nějakou chvíli trvá, než všechna pravidla přizpůsobíme, než je pozměníme. Je to obvyklé v hospodářském životě. Každopádně musíme jasně stanovit minimální pravidla, protože Evropa je potřebuje. I když nemá vše, úplně všechny kompetence, nemůže se například zabývat právy odborů či například platy. Takže my nejsme pro sociální dumping. My zde máme dva nově vznikající modely, které jsou zcela odlišné. My si myslíme, že na krátké vzdálenosti zde budeme mít uh, low cost, na dlouhé vzdálenosti zde budeme mít ty tradiční společnosti a na střední vzdálenosti to bude kombinace obou. Měli bychom mít takový model, který již stanovili nízkonákladové společnosti, tedy měli bychom co nejvíce točit letadla. Tento model tedy tyto společnosti zavedly a uvidíme, jestli je udržitelný. Je jasné, že to neumožní podnikům, které tento model mají, ještě jednou mít sociální dumping. To bych chtěl říci různým řečníkům, kteří se k tomu vyjádřili, že vysílání zaměstnanců se týká mobilních zaměstnanců i těch, kteří mobilní nejsou. V oblasti letectví jsou základním problémem pracující, kteří jsou vysláni a kteří jsou mobilní. V těchto případech platí nařízení Řím 1. Toto nařízení je skutečným řešením. Vysvětlím to. Výběr smlouvy bude volný, ale smlouva nemůže zabránit zaměstnanci aby nepožíval podmínek státu, ve kterém působí. To znamená, jedná se takových podmínek, které se týkají jeho základních práv, jako plat například. To znamená, že pokud takovýto zaměstnanec by měl pobírat plat nebo těžit z jiných podmínek, které budou horší než v jeho státě, to bude nelegální. Takže máme zde větší ochranu zaměstnanců. Takže jsem částečně, pouze částečně odpověděl na otázky pana Kandraviho. to je pouze část toho, o, če, o čem jsem mluvil na začátku. Nemáme dostatek údajů, abychom mohli vyhodnotit objem současné činnosti. To znamená, čeho se musí vzdát podniky v současné době, jaká je ta proporce. Je velmi těžké stanovit přesně údaje a pokračovat eh, v tomto, v tomto našem úsilí. Jak jsem řekl před chvílí, tak si myslíme, že téma vysílených pracovníků by mělo být lépe propracované. Kromě sociálního práva, které se obvykle uplatňuje v letectví, tak zde existuje ještě další iniciativu. Je to záležitost, kterou jsme zanalizovali z perspektivy společné bezpečnosti, stejně jako v námořním odvětví. My jsme u úřadu pro leteckou bezpečnost žádali o flight time limitation, to znamená omezení letové doby. Jedná se o pracovní dobu pro posádku a také se jedná o lékařské prohlídky. Od 1. ledna roku 2009 tato agentura začala provádět veřejné konzultace také z technických důvodů. Jejím záměrem je, po skončení svých studií a své práce, až my budeme moci tuto práci vyhodnotit z technického a sociálního pohledu, tak tedy cílem je, aby v roce 2012 byl předložen návrh v tomto směru. Možná by bylo nutné přeskoumat a pozměnit stávající pravidla, které jsou definována v nařízení EU APS, kteréž platí několik let. Takže my na tom stále pracujeme. Možná, že je to velmi omezené téma, ale je to to, co máme. Také pokud jde o bezpečnost, o otázku hospodářské soutěže, a o sociální téma, tak tím se také paralelně zabýváme. Nic z toho ještě nebylo přesně definováno. Dále, pokud jde o bezpečnost a o personál, který se zabývá, kontroluje bezpečnost cestujících a zavazadel, tak eh, možná, že tito zaměstnanci nejsou dobře placeni, ale já to ještě zjistím, jak to přesně vypadá. Každopádně my nezůstaneme nečinní. My se také zabýváme bezpečností na letištích a já vás ujišťuji, že tyto kontroly jsou velmi přísné, velmi podrobné občas vznikne pár problémů. My se tedy obracíme na dotčené členské státy, ale já si myslím, že bezpečnost letišť v Evropě je zaručena. Ano, e, ptali jste se mě také, jestli máme informaci o zaměstnávání žen, mužů a tak dále. Na tom ještě pracujeme. Vy jste také zmínila otázku sociálních práv, které, která by se mohla týkat vysílaných a mobilních pracujících. Část odpovědi naleznete v nařízení Řím 1, ale ne všechno. Rada a parlament se zabývají také právy na důchod. To by mohlo snížit rozdíly mezi pracovními podmínkami. Pane Kramere, snažme se o to, aby národní legislativa, což je transpozice komunitární legislativy, aby, tady, aby tato legislativa byla dodržována. Sociální dohoda, která byla transponována do vnitrostátní legislativy v roce 2000 týkající se práce, tak my kontrolujeme její uplatňování. Pane předseda, prosím, eh, měl byste již zkrátit svůj výklad. Omlouvám se, pane předsedo, ale toto téma je pro mě velmi zajímavé. Takže my nyní hovoříme o otázce rakovinotvorného vzduchu na pracovišti. Ale možná, že bychom se na to mohli podívat později. Nyní práva cestujících. Na tomto tématu ještě pracujeme. Vy víte, že na konci minulého roku jsme eh, také na toto téma zveřejnili zprávu. Dále eh, na podzim bude sdělení hotové. Například pokud jde o, o denied boarding, tedy odmítnutí vstupu na palubu, na to máme nařízení 261. Myslím, že pane předsedo jsem odpověděl na všechny otázky, stejně tak i na otázku paní Foster. A na závěr zde mám ještě jednu poznámku. Byl to můj první pokus, moje první vystoupení. Čas který bude nutný k realizování e, zprávy, tak e, my se ho budeme snažit získat, abychom získali všechny údaje pro specifické statistiky. A ještě jste zmínili krachy leteckých společností. Nedávno několik společností zkrachovalo. To je téma, které se týká něčeho trochu jiného, můžeme se k němu ještě vrátit, ale každopádně by nás to nemělo překvapovat, protože se jedná o elitní odvětví, které vytváří spotřební zboží. Mobilita se z mobility se nyní eh, stalo jakési právo a nesmí nás překvapovat, že někteří podnikatelé, kteří využili zrušení hranic v tomto odvětví, tak si vzali příliš velké sousto a nevyšlo jim to. To je normální. E, tím bych skončil. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za tyto informace. Jsem si jist, že náš výbor se bude těšit na další spolupráci, až budeme dělat nařízení 261 a napíšu si jenom, kdy tady budeme řešit ty otázky v budoucnosti. Ale zcela jistě naše spolupráce bude velice úzká. Takže děkuji za vaši prezentaci, děkuji také, že jste odpověděl na dané dotazy. Dalším bodem na našem programu je rozpočet na rok 2011. Mohl bych pozvat našeho zpravodaje za rozpočet, aby představil eh, svůj text. Máte před sebou návrh eh, stanoviska. Víte, že nyní v rámci Lisabonské smlouvy máme pouze jedno čtení návrhu rozpočtu, to znamená, že budeme muset připravit naše stanovisko a tady musíme pamatovat tento nový postup. Čili máte před sebou zprávu pana Ríkeho, takže dovolte mi, abych dal Dominikovi slovo. Je to tady návrh rozpočtu na rok 2011. Děkuji, pane předsedo. Jsme v určitém konkrétním kontextu jak jste říkal, budeme mít jedno čtení a od eh, začátku máme trošku takové provozní problémy, takže já bych chtěl poděkovat eh, také stínovým zpravodajům, protože velice pomáhali, ta práce byla složitá, eh, vždycky ty termíny jsou trošku napjaté, takže naše práce byla velice dobrá, i když ty podmínky nebyly úplně ideální. Tento rozpočet pro oblast cestovního ruchu a dopravy, toto stanovisko, návrh tohoto stanoviska vychází z návrhu komise. Pochopitelně logicky čekáme na stanovisko rady. K tomu se za chvíli vrátíme, protože už máme výsledky ze Koreperu, nicméně eh, jsme stanovisko z rady dostali před několika dny a nyní Musíme hlasovat o zprávě do 8. září, to znamená, že členové našeho výboru musí pracovat na pozměňovacích návrzích během prázdnin, což bude trochu složité, ale budeme mít, myslím, 2. 3. Eh, září možnost se k tomu vyslovit. Čili nacházíme se v kontextu určité krize, také došlo k zavedení Lizabonské smlouvy, což dává nové pravomoci Evropskému parlamentu. Jak již bylo řečeno, máme tedy schvalovat rozpočet během jednoho čtení. Rozpočet, na kterém nyní pracujeme, nebo návrh rozpočtu ze strany komise, Chtěl bych říci, že dříve jsme měli stanovisko, které jsme dali z eh, eh, výboru pro rozpočet, potom jsme se to dostalo do výboru pro dopravu. Obdrželi jsme pozměvací návrhy a rozpočet, který byl navržen komisí, je rozpočtem, který obecně je takový uspokojivý. Nicméně máme určitou, určitý manévrovací prostor v rámci eh, části AA. Máme tady 50,1 milionů eur a to je tedy náš manevrovací prostor, manevrovací rozpětí. Došlo ke zvýšení v rozmezí 6%, čili tady z hlediska závazků se to eh, zvýšilo na ten T. Je to velice důležité, eh, eh, důležité navýšení o 10%. Určité obavy, které jsme měli, je, že máme obdonomické krize. Pochopitelně se zabýváme otázkou dopravy. Doprava je zcela zásadní z hlediska ekonomické činnosti. Jinak je to důležité z fyzického hlediska, protože dochází eh, přenosu a převážení nejen lidí, ale i materiálu a tedy v rámci TNT se to má zvýšit o 10 a krize podstatě vede k tomu, že se e, snižují rozpočty, čili musíme se zaměřit také na oblast životního prostředí a doprava také velice ovlivňuje klimatické změny, emisy e, CO2, to znamená, že ty určité podmínky nejsou úplně um, ideální pro oblast dopravy. Čili v tomto kontextu je náš rozpočet, eh, rozpočet tedy pro dopravu je určitým způsobem sankcionován. Návrh, který byl učiněn v této zprávě, kterou jsem předložil, je, abychom více méně využili návrhu Komise pro oblast infrastruktury TNT a abychom zdůraznili také jednotlivé agentury v oblasti dopravy. Máme agenturu na TNT, ta spadá pod komisi, dále máme Evropské agentury Evropské unie, nicméně Evropský parlament má určitou možnost uplatňování politiky, která je odhlasována evropskými poslanci. V takovýchto podmínkách máme určité problémy. Čili máme návrh a jakmile jej chceme aplikovat, tak ta na, naše pravomoc je do jisté míry podkopána. Čili komise z tohoto hlediska neudělala dostatečný návrh, co se týče evropských agentur, a to jsem mu také řekl v dané zprávě, je důležité, abychom se vrátili ke stanovisku komise, abychom podpořili investice pro oblast TNT a také, abychom v oblasti dopravy udělali další přípravnou práci v kontextu společnosti, eh, společenství v oblasti ticketingu, to znamená, aby uživatelé měli možnost získávat informace v intermodální, čili pro různé typy dopravy, aby měli možnost si rezervovat lísky na různé typy dopravy. To nemáme žádný rozpočet pro oblast cestovního ruchu. To se řeší je na půdě výboru ITRE, což je dost zvláštní. kde se snaží zaměřit na cestovní ruch trvale udržitelný, sociální a kde se také snaží vypracovat návrh v oblasti tzv. kulturní um, turistiky a průmyslové turistiky. Čili máte komentář eh, k tomu návrhu komise, který víceméně podporuje práci, kterou jsme odvedli. Máme tady určité rozhraní mezi informacemi pro rezervaci lístenek eh, pro různé typy dopravy. Mělo by to být dispozici ve třech různých jazycích. Bude to takový redukovaný model, to znamená, tento návrh nesmí být příliš nákladný z hlediska infrastruktury. Já bych chtěl ještě hovořit, pokud mohu, pane předsedo, o návrhu Koreperu, protože máme stanovisko rady. Vlastně takový neoficiální návrh, který byl poskytnut koreperem a mám s tím určité problémy, protože tam došlo k velkým snížením rozpočtu pro dopravu, který je, navrhuje koreper, tedy rada, čili bych se chtěl zmínit pouze o tom, o třech věcech. Jednak došlo eh, k velkému snížení v oblasti rozpočtu pro vědu a máme tady cíle 2020 v oblasti dopravy a potom došlo k významnému snížení rozpočtu pro agentury. Tady by mělo dojít eh, k naopak ke zvýšení. Eh, to přijde naprosto nepřijatelné, aby došlo k významnému snížení rozpočtu pro Evropskou agenturu pro železniční dopravu. Ta už byla sankcionována předtím a těžko můžeme přijmout tento nový návrh, protože tady by se to mělo snížit o dalších 10 Dále Evropská agentura pro námořní dopravu. Nám tady došlo také k snížení. Nejdříve jsem hovořil o výzkumu, dále o agenturách a další snížení je v oblasti TNT a tam má dojít ke snížení také o 10 čili musíme mít patřičné instituce, musíme mít patřičnou infrastrukturu, tyto agentury je další oblast vědy a výzkumu. Zdá se, že Rada se snaží maximálně snížit veškeré závazky právě do těchto oblastí. Čili pokud s tím budete souhlasit, budu to také projednávat se stínovými zpravody prostřednictvím pozměvacích návrhů abychom tedy uchovali návrh, který učinila komise, co se týče evropských agentur. Uh, Děkuji mnohokrát. Máme na seznamu šest řečníků, takže doufám, že skončíme do 17 hodin, jako bychom měli. Nejprve pan Liberacký za socialisty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na... Především bych chtěl mnohokrát panu zpravodaji poděkovat, protože se s ním velmi dobře a příjemně zpracovalo. Teď se podívejme na samotný rozpočet. My jsme velmi spokojeni s tím, co máme v eh, samotném úvodu. Tedy cíle, které si stanovovala socialistická skupina v Evropském parlamentu. Hovoříme tady o dopravě jako o a motoru mobility, sociální mobility, eh, mobility společnosti, což je jedním ze základních práv. Kromě toho také říkáme, že doprava nám má umožnit rychleji překonat krizi. To se nám také velice líbí, tato formulace rozpočet eh, na dopravu i v rámci boje proti klimatickým změnám. To nám také vyhovuje a bezpečnost to nám také vyhovuje. Takže máme pocit, že konstrukce tohoto rozpočtu a konstrukce zprávy je pro nás přijatelná. Řekl jsem spoustu pozitivních věcí na začátek, ale teď se podíváme na samotnou skutečnost. Musím říci, že obecně nás trochu znepokuje to, že tento rozpočet je v podstatě prvním viditelným rozpočtem, který se snaží zachovat status quo a tím znemožňuje další postup dopředu. Je to podle nás rozpočet, který ukazuje na to, že máme stále omezenější finance v Evropské unii. A následně tedy dochází k tomu, že máme veliké, veliké procento v tomto rozpočtu mandatorní výdajů a na zbytek už prostě není prostor. Ale taková je situace. Souhlasíme také s tím, co říkal pan Riké, že není přijatelné, nebo minimálně by mělo být otázkou, jestli je přijatelné snížení financování na transevropské sítě, které navrhuje Koreper. Pakliže chceme zvýšit interoperabilitu a mobilitu, pakliže se chceme vyhrabat z krize zlepšením infrastruktury, tak nemůžeme sami sobě takovýto postup znemožnit tím, že zbrzdíme rozvoj transevropských sítí. Evropská socialistická strana bohužel minulý týden byla poražena ve Štrasburku při hlasování o pozněvacím návrhu 6, který se týkal toho, že na dopravní infrastrukturu by se daly převést nevyčerpané prostředky z jiných a, programů s v rámci Fondu soudržnosti. Takže EPP nám v podstatě znemožnilo převést nevyčerpané prostředky a tímto způsobem vytvořit určité finanční možnosti rozvoje této infrastruktury. Že bychom vlastně vytvořili určitý orgán, který by umožnil rozpočtovou koordinaci, umožnil také spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem a zapojení Evropské banky. Mám pocit, že tady tímto rozpočet velmi utrpěl. A potom máme ještě další důležitou otázku, která se týká agentur a určitých hrozeb omezení financování na agentury. My jsme zatím měli pocit, že co se týče materiálních a platových výdajů, tak agentury mají dost. Říkali jsme, nestačí peníze, agentury příliš eh, plítvají, ale zdá se, že přesto, že mají dost na operační výdaje, tak nemají dost na rozvoj a na nějaké své uh, iniciativy. Jak se potom mají rozvíjet tyto agentury. Chceme pochopitelně tyto, adpor, eh, tyto agentury buď to podporovat, anebo je nechceme podporovat, ale pak je otázka, jestli vůbec mají fungovat. Potom v poznámkách pod čarou jsme se dočetli, že tento rozpočet je v takové výši, která je nezbytná pro udržení tempa provádění evropských politik v roce 2011. A já vím, že rok 2011 nebude úplně typický, protože stávající politika končí v roce 2010 a rok 2011 možná bude trochu jiný, nejenom co se týče politiky, ale obecně tempa legislativní práce. Ale to je jenom tak na okraj. Teď eh, výzkum a vývoj. My jsme se zamýšleli nad eh, osudem Galilea, že to přešlo z dopravy do průmyslu. No, to se stalo a zamýšlíme se nad tím, jestli je to opravdu otázka dopravy nebo průmyslu, nebo jestli je to v podstatě jenom iniciativa, která byla navázána na jednoho konkrétního komisaře. Ale to už je mimo rozpočet. Takže v obecných rysech máme pocit, že to zhrnuje stávající situaci, jsme tak opatrně spokojeni, ale velmi si vážíme práce pana zpravodaje. Děkuji. Děkuji, paní Jensen, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také panu Riketovi za odvedenou práci. I my se domníváme, že za tímto stanoviskem stojí opravdu velký kus práce. Jsme v trochu zvláštní situaci, protože zdá se, že rada není z toto odhlasovat. Nebo respektive, že se k tomu přistupuje jinak, písemným postupem, takže až do 16. srpna nebudeme vědět, jak to s hlasováním dopadlo. Takže, nemáme ještě čísla z rady. Já souhlasím s tím, že bychom měli vycházet z návrhu komise a že komise by měla vědět, co bude potřeba. Bude to velmi těžká diskuse, velmi těžké vyjednávání s radou. Kvůli finančním problémům většiny států. Nejsem tedy příliš optimistická, nemyslím si, že dostaneme více, než co navrhla komise. Co se agentur týče, tak je zajímavé, že agentura nakládáme na bedra stále více úkolů, ale jakmile je potřeba seškrtat rozpočet, tak začneme u nich. Pochopitelně měli by dostat dostatečné finance, aby byli schopni odvádět svou práci. V tomto souhlasím s panem Rike. Mám ale kritickou připomínku týkající se přípravných opatření a pilotních projektů. Máme tady několik návrhů týkajících se cestovního ruchu. A kladu si otázku, zdali ve stávající situaci by nebylo jednodušší a lepší soustředit se na méně takovýchto akcí. Máme je v oblasti cestovního ruku čtyři a máme další průběžná opatření týkající se sociální turistiky a trvalé udržitelné turistiky. A potom ještě máme pilotní projekty týkající se průmyslové turistiky a evropské turistiky, evropských turistických tras kulturního dědictví. A mám pocit, že je tady potřeba vytyčit priority. Říkám si, jestli není příliš riskantní to takto rozptýlit, protože pak se může stát, že nedostaneme buď to nic, anebo že na všechny dostaneme příliš málo. Tedy je otázka, jestli bychom si neměli mezi nimi zvolit menší počet. Pilotní projekt týkající se informačních a rezervačních interface mně přišel zajímavý. Otázka je, jestli by se to nedalo řešit v rámci akčního plánu ITS. Na to asi odpoví komise, ale to by byl určitě vhodný cíl. A bylo by dobré financovat projekt, na základě kterého si Evropané budou po celé Evropě schopni a zarezervovat jízdenku na vlak. Minimálně mě to připadne jako skvělý nápad. V zásadě souhlasím s panem Riketem a spíš si kladu otázku, jestli nepředkládáme příliš mnoho návrhu, a jestli se nám následně nestane, že nebudeme schopni realizovat. Děkuji. Děkuji. Pan Rike v podstatě odpovídá pouze jménem koordinátorů, co se týče pilotních eh, projektů v oblasti cestovního eh, ruchu. Za zelené paní Duran. Děkuji, pane předsedo. Já mě také potěšil tento návrh pana Rikého a mám několik návrhů, několik doplňků. Podobně jako vy si myslím, že snížení rozpočtu pro agentury je problematické především pro železniční agenturu. Ta má potřeby, velké potřeby, čili je nemožné, abychom snížili tento rozpočet. Je e, důležité, aby se to e, zvýšilo o 20, více než 20 milionů. Co se týče dalších bodů, otázka odstavec 4. V odstavci 4 hovoříte o bezpečnosti ve všech druzích dopravy, to je důležité, a měli bychom dát důraz na bezpečnost v oblasti železniční dopravy. Nedávno jsme měli nehodu a také si myslím, že z tohoto důvodu rozpočet železniční agentury musí být uchován, protože právě aspekt bezpečnosti je důležitý pro tuto agenturu. Dále emise CO2, odstavec 5 v vašem návrhu. Zde hovoříte o značném potenciálu, že bychom měli bojovat právě v oblasti dopravy pro změnám klimatu a to je 30 snížení emisí CO2. E, možná by bylo lepší, abychom po bodě 5 dali bod 3. To se týká e, ekonomiky. Dobrá, abychom propojili ekonomiku a životní prostředí. Dále si myslím, že bychom měli doplnit jeden bod, který by se týkal práv pasažérů, informací, které mají mít e, k dispozici. Bavíme se také o právech pasažérů, čili Možná bychom měli udělat návrh i v této oblasti. Nyní něco konkrétnějšího, to se týká přílohy. Myslím si, že v oblasti trvale udržitelného cestovního ruchu eh, bychom měli také eh, brát v potaz Podunají. To bych chtěla prosadit, dále TNT, podobně jako vy, si myslím, že je velice obtížné, abychom snížili rozpočet, naopak si myslím, měli bychom mít poznámku, že bychom měli brát eh, prioritu v oblasti TNT, především v železniční dopravě. Víme, že velice často se investuje do velkých projektů, ale měli bychom investovat i do menších projektů. Dále výzkum, eh, hovořili jste o tom systému rezervací jízdenek, eh, také v kontextu erupce Eh, toho vulkánu, už se nepamatuju, jak se jmenoval, bylo patrné, že bylo důležité udělat rezervaci mezi různými typy dopravy právě v období této krize, čili bylo by to dobré pro pasažéry, abychom měli určité alternativy v případě problému, aby se mohli přeorientovat na jiný způsob dopravy. Dále poslední bod Galileo. Máme určité pochybnosti o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Chtěla bych zdůraznit, že Tady máte určitý návrh, který bychom měli podpořit. A ještě v návrhu se vracím k bodě 1. Tady bychom měli doplnit, pochopitelně, doprava je klíčovou součástí evropského hospodářství, umožňuje volný pohyb osob a tak dále, ale eh, měli bychom také hovoří to o neužitečné dopravě, která je drahá, neekologická a měli bychom naopak zajistit eh, přístup ke všem způsobům dopravy. Například bychom měli omezit neužitečný způsob dopravy v případě určitých konferencí. Můžete pořádat místo toho videokonference, čili ušetřit z tohoto hlediska. Děkuji, paní Zíle. Zíle. Mm, Děkuji mnohokrát. Jako Vzhledem k tomu, že stínový zpravodaj není přítomen, tak budu velice stručný. Chtěl bych poděkovat panu Rikému za jeho zprávu. Obecně souhlasím s jeho návrhy, co se týče agentur. Co se týče rozpočtu, tak v jednotlivých členských státech musíme pochopit, že ta celková situace eh, musí vycházet z návrhu komise. Naše skupina si myslí, že bychom neměli zvyšovat výdaje jednotlivých agentur. To bude v pozměňovacích návrzích. Co se týče pilotních projektů, integrovaného systému, rezervačního systému, propojení jednotlivých druhů dopravy, to je vysoce aktuální téma a já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za velice přesné eh, prosazení určitých návrhů, eh, které zazněly na schůzce koordinátorů, které byly zohledněny v této zprávě. Děkuji. A pan Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Eh, ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Rikezovi za jeho zprávu. Pokud jde o rozpočty, tak tam se nemůžeme vyjadřovat literárně, jak to také potvrzuje jedno španělské přísloví že opravdu musíme jít k věci, musíme také stanovit priority. Já bych chtěl zmínit tři záležitosti, které se často opakují a které nás nepokojí. Jedna se týká transevropských sítí. Všichni si pamatujeme, že zde jsme měli takový sen, že bychom měli dostat 28 miliard, poté jsme přešli k na 8 miliardám, poté jsme to neustále snižovali a nyní zde máme realitu. Během španělského předsednictví jsme měli jisté zorganizované dny v Zaragoze. Tam jsme se zamysleli nad tím, jak to řešit. Zjistili jsme, že společenství nemá dostatek prostředků. Dále jsou zde také krize jednotlivých států. Ale pokud zde budeme ještě dělat ústupky a budeme slevovat, nebude to možné. Zvláště pokud jde o přeshraniční záležitosti a Eh, sítě, které jsou velmi důležité a různé státy mají velký zájem na jejich rozvoji. Dále, agentury. Zde nebyl nikdy žádný vlastně pozitivní pocit z nich, protože možná, že je těžké je kontrolovat, ale nyní, když už jsme je stanovili a opravdu fungují, tak nyní je zapotřebí, aby měli nezbytné zdroje, protože jinak k ničemu nebudou. V souladu s parlamentním systémem každý má své jakési adoptivní děti Například pokud jde o e, Úřad pro námořní bezpečnost. Já jsem byl zpravodaj, který se tímto tématem a Stále mě toto téma zajímá, je to takové moje adoptivní dítě. Je to agentura, která je velmi významná a když ji snížíme financování, tak to bude velmi smutné, protože úkoly, které dostala a které vykonává, tak již nebudou mít takový dopad. A dále moje třetí úvaha se bude týkat cestovního ruchu. My jsme to dostali na starost po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a je také nyní v krizi, stejně jako různé státy. Je taková přidaná hodnota krize různých států, ale můžeme na tomto tématu pracovat. Když se tímto tématem nebudeme zabývat více, tak eh, můžeme zapomenout na jeho rozvoj. Každopádně vám chci poděkovat za váš realismus. Myslím si, že jste eh, tento rozpočet bral vážně. Nemůžeme zde být eh, demagogy. Skutečně musíme být realisty. Každý by určitě si přál něco lepšího, ale situace je takováto, takže já vám velice děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych se také chtěla přidat k poděkování. Takže děkuji panu Rikemu za jeho návrhy a za jeho zprávu. Mám na něj několik otázek. Já jsem slyšela, že samotný rozpočet Evropské unie se snižuje a týká se to také rozpočtu jednotlivých států. Již před několika lety došlo k velmi významnému snížení rozpočtu. A máme zde jednu velmi důležitou zásadu, že to, co se nepoužívá, to nedostanete během příštího období, ale bude vám to sebráno. Takže peníze, které nebudou využity, tyto peníze zde nebudou. Takže já bych chtěla všechny trochu povzbudit a chtěla bych říci, že rozpočet Evropské unie musí být zachován, musí být zachovány naše cíle. A tento rozpočet nemůže spočívat na stejných základech jako vnitrostátní rozpočty, nemůže se hýbat sem tam, musí to být takový politický signál a politické znamení toho, že Musíme pokročit v hospodářských tématech, tak jak bylo řečeno na posledních e, zasedáních. Pokud jde o infrastrukturu, dopravu, cestovní ruch, toto všechno je velmi důležité pro hospodářskou obnovu. To jenom, abych trošku oživila diskusi a abych eh, trošku pozvedla našeho ducha. A já bych se také chtěla zeptat pana Rikeho. Eh, jedná se o projekt Seza, jednotné nebe, když jsme hovořili o Toulouse, tak tam e, bylo určité, určité zanedbání. Chtěla jsem se zeptat, jestli bude stačit těch 25 plus 10 milionů, nebo jestli bude zapotřebí trochu více. A viděla jsem, že se také snížilo financování výzkumu v dopravě také byste se měli dobře podívat na téma EMSA, protože občas členské státy nám vyčítali, že nebyly dobře využívány aspekty zaměstnanců, ale operativní aspekty, ano. A ráda bych se ještě vrátila k tématu práv cestujících. Pan místopředseda Kalas právě řekl, že bude vést kampaň, aby znovu živil toto téma práv cestujících. V roce 2011 eh, se bude probírat téma práv cestujících na moři a měli bychom tedy eh, se také trochu více snažit v tomto smyslu. A dále ještě bych ráda řekla, že je zapotřebí eh, předkládat pilotní projekty, tak já mám také malý takový projekt, který se týká e, rozpočtu a jedná se o Evropské fórum pro bezpečnost na silnicích, kde různé asociace, e, které združují oběti e, nehod, různá združení by se také chtěla účastnit, chtěli, chtěla by mít nástroje, které by mohly také podpořit eh, různá opatření parlamentu. A dále by bylo dobré, abychom měli jednotné Evropské fórum, protože občas setkání takovýchto združení eh, jsou velmi roztříštěná. Bylo by dobré, kdyby zde byly k dispozici kolem 400 tisíc eur pro začátek, abychom mohli něco začít a bylo by to skvělé, abychom mohli začít hledat řešení, abychom měli také osvědčené postupy, které se týkají bezpečnosti na silnicích. Děkuji. Děkuji, budu velice stručná, protože paní Jensen řekla řadu bodů za naši politickou skupinu. Nemůžeme ani zdůraznit důležitost eh, daného rezervačního systému. Je to skutečně nesmírně důležitý projekt pro cestující na jednotném trhu. Dále, o čem hovořil pan Dese Pasquales, že bychom měli přeměnit naš, náš sen do reality prostřednictvím tohoto rozpočtu. Hovoříme o TNT a jak bychom tento projekt měli dále rozvíjet bylo by skutečně žádoucí, abychom měli dostatečné finanční prostředky pro tento typ dopravy. To bychom chtěli zajistit a je patrné, že prostřednictvím tohoto rozpočtu to není možné. Čili musíme si vytvořit priority pro takovéto typy projektů. Vím, že je to obtížné, protože všechny tyto projekty jsou vysoce hodnotné, nicméně musíme si uvědomit, že asi nás výsledky někdy plně neuspokojí, musíme si skutečně stanovit určité priority, musíme se zaměřit také na přeshraniční projekty, ty bychom chtěli také podporovat, čili musíme vědět, čeho můžeme dosáhnout prostřednictvím prostředků, které máme k dispozici. A poslední poznámka, cestovní ruch. Je to nová kompetence pro Evropskou unii, musíme vytvořit pilotní projekty, je to také průmyslové dědictví, takže jsem ráda, že jste tuto otázku také zmínil v dané zprávě. Pan Groš, děkuji. Chtěl bych také poděkovat panu Rikemu za jeho zprávu, nebudu opakovat to, co už bylo řešeno na téma TNT, to je naprosto jasné, já bych to chtěla jenom potvrdit. Co se týče agentur, tak tady bych chtěla říci možná to, že bychom měli učinit eh, rozdíly mezi operačním eh, provozem a nezbytností. Když hodnotíte práci nějaké agentury, tak eh, agentura může mít v určitou dobu například určitý nadbytek v rozpočtu, ale musíte se podívat na netové aktivity, aktivity, které provádí. Když se podíváme na bezpečnost v cestovním ruchu, tak to je také naše priorita. Je důležité, abychom také sledovali veškeré závazky, které jsme učinili. Minulé úterý eh, říkal kolega Liberacký jednu věc, která je velice důležitá, je to patrné z mých osobních zkušeností, když cestuji. Měli bychom mít eh, fond eh, v budoucnosti, bohužel řečník nemá mikrofon. Jenom velice stručně, co se týče navrhu pana Rikeho, tak obecně se vším souhlasím. Nicméně, pokud bychom mohli mít ve zprávě takový odkaz, na to, že máme velice napjaté termíny, že nemáme dostatek času. Když nebudeme používat strukturální fondy, tak nemůžeme zajistit efektivnost projektů, což je nezbytné nejen pro oblast dopravy, ale i pro jiné oblasti. Měli bychom se možná zeptat, zda skutečně finanční prostředky Evropské unie jsou používány efektivním způsobem, především strukturální fondy, zda jsou využívány konzistentně jestli je tam konzistentní rozdělení mezi eh, finančními prostředky ze Fondu pro soudržnost a strukturálních fondů. Děkuji. Chtěl bych eh, za sebe ještě říci, eh, že pane zpravodaj odvedl skvělou práci. Je to velice obtížné téma, takže bych chtěl poblahopřát panu Rikemu k jeho práci protože podle mého názoru je to velice dobře vyvážená zpráva. Bere v potaz eh, obtížnou finanční situaci, dále požadavky ze strany politických skupin, někteří vždycky si stěžují, neměli bychom mít tento projekt, ale ten, ten projekt, eh, tento projekt je můj oblíbený, ten by tam měl zůstat. To pochopitelně to taková neustálá diskuse, ale pokud se o něco nepožádáte, tak to tam nemáte. Mé zkušenosti s rozpočtem jsou takové, když eh, začneme s desítkou, tak rada začne eh, navrhovat pětku a potom se dostanete někde na průměr. Pokud vy začnete s pětkou, tak eh, rada navrhne dvojku a potom se zase stejdeme někde na prostředku. A tak to prostě bude. Snaží se vždy prosadit své. Všichni známe ministry financí jsou takový, jací jsou. Nicméně si musíme stanovit určité priority v rámci vašich politických skupin. Pokud si chcete vytvořit určité priority, prosadit je, tak je musíte také zafinancovat. A já si myslím, že tato zpráva to skutečně naplňuje. A opět za to ještě jednou děkuji. Je to poprvé, kde pracujeme s tímto systémem. Jednočtení to není snadné a já si myslím, že to pan kolega velice dobře zvládl. Pan Filipe z komise, můžete být stručný, pokud souhlasíte s parlamentem, můžete pouze poděkovat a postoupíme dál v našem programu, ale pokud, prosím, buďte struční. Děkuji, budu velice stručný. Chtěl bych pouze poděkovat panu Rikemu za jeho zprávu, která, která může být podpořena ze strany komise tak, jak byla předložena. Děkuji. Děkuji. Taková to odpověď ze strany komise se nám skutečně líbí. Děkuji. Dominiku, chcete to stručně schrnout, prosím, a potom můžeme postupit dál. Budu velice stručný, pane předsedo. Chtěl bych pouze učinit tři poznámky. Velice stručně chci odpovědět na několik dotazů. První poznámka. Každopádně děkuji všem kolegům, se kterými jsem spolupracoval, s Tinovým zpravodajům. Komise si myslí, že doprava je důležitá v Evropské unii. Jinak bychom neseděli ani v tomto sále. Čili skutečně doprava přináší přidanou hodnotu, eh, musí to být také zhleděno v rozpočtu, protože to se potom zohlední v praxi, čili naše politika se musí takto zhmotnit v praxi. Dále TNT jsou zcela zásadním prvkem v oblasti dopravní politiky, investic, mobility a jenom taková vsuvka, protože to několikrát zaznělo. Osobně si myslím, že je nezbytné, abychom měli určitou infrastrukturu v oblasti dopravě. Viděli jsme i ty určité uh, ústupky z hlediska strukturálních fondů a jakou to vyvolalo reakci. Čili musíme řešit tento problém. Měli bychom lépe využívat eh, fondy pro politiku soudržnosti, to také přinese určité přínosy. A je to politický boj, který bude velice důležité a komise bude stát před velkými problémy, bude to řešit s výborem pro rozpočet, také asi pro, s výborem pro rozvoj. Chtěl bych říci, že agentury eh, vždy vyvolávají určité podezření. Ta Agentura je něco, co se nám těžko kontroluje z hlediska využívání rozpočtu, nicméně komise musí předložit nová opatření, nový návrh, nový způsob kontroly, aby zlepšila jejich fungování a to musí být zohledněno v jednotlivých úkolech. Pokud Nebudeme hlasovat, pokud nebudeme pracovat prostřednictvím agentur. Teď se ještě vrátím k té agentuře pro železniční dopravu. Musíme zajistit větší bezpečnost, interoperabilitu, větší otevření eh, trhu, eh, lepší infrastrukturu, čili musíme opět pracovat eh, na systému kontroly, interoperability a tak dále musíme kontrolovat nejen agentury, ale musíme jim poskytnout i patřičné prostředky, aby mohli provádět svoji práci. Další na otázky. Eh, týkalo se to pouze výzkumu v oblasti dopravy, dané položky, také bezpečnosti v oblasti letecké dopravy a také práv pasažerů pochopitelně to se úzce pojí s bezpečností. Čili ten rozpočet se musí týkat také práv pasažérů, to musíme probrat ještě s komisí a s radou, jak um, budeme řešit tuto otázku na toto téma. Dále projekt, který se týká bezpečnosti, máme tady návrh, který je vzešel z EPP, Musíme se na to podívat, jak to budeme eh, organizovat. Eh, zcela jistě bezpečnost je hlavní téma také belgického předsednictví. Čili proč, když je taková ta poslední otázka, proč tady nemáme skutečnou kapitolu v našem rozpočtu pro cestovní ruch? Je to, jak už jsem říkal, vyčleněno pro jiný výbor, má to na starost jiný komisař ale chtěl bych říci jako nový člen Evropského parlamentu, že mám dojem, že v určitých chvílích se doprava zaměřuje hlavně na technické otázky. Jsou to témata, která jsou důležitá. A podstatě se nezabýváme otázkou cestovního ruchu. Já si myslím, že bychom se měli podívat na institucionální otázku organizace cestovního ruchu. Měli bychom mít také vyčleněný rozpočet pro cestovní ruch v Evropské komisi a možná by to měla v první řadě vysvětlit Evropská komise, ale musíme mít tedy náležité prostředky i pro tuto doménu. Takže komise je jednotná, co se týče návrhu pro oblast dopravy. Děkuji, pane Rike. 23. července je termín pro pozměňovací návrhy a budeme hlasovat potom 2. září. V našem výboru dále 20. až 30. září se to bude hlasovat na výboru pro rozpočet a potom celkový rozpočet se bude hlasovat eh, ve Štrasburku v říjnu roku 2010, čili to, pokud se posledně pamatujete, to bude sezení na tak 4, 5, 6 možná hodin. Děkuji, tím bych chtěl ukončit eh, tuto schůzi. Zítra zde nebudu, eh, protože má dcera končí školu. Takže bude předsedat můj kolega. Každopádně vám všem přeji krásné prázdniny, abyste se odpočinuli a moc se těším, že se setkáme na začátku září. Ano, vystudovala sportovní fakultu a ještě tady začíná schůze koordinátorů.